nám pomohly nastavit správnou rovnováhu a také nám pomohly vyslat správný signál do celého světa. Děkuji paní komisařce. Tímto jsme skončili rozpravu o tomto bodu. Hlasovat se bude říct zítra ve 12 hodin. Bude se tedy hlasovat o návrhu usnesení pana zpravodaje pana Pastamkose. A dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. To je náš dnešní poslední bod, poslední bod dnešního večera. A budeme hovořit o zprávě pana Hojslinka o deficitu bílkovinových plodin v Evropské unii. Je to dlouhodobý problém a budeme se věnovat tomu, jakým způsobem by bylo možné ho vyřešit. Slovo má pan zpravodaj, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, nejdříve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za kolegiální spolupráci na této zprávě. Je to velice ambiciozní zpráva a chtěl bych krátce eh, se věnovat těm nejdůležitějším bodům a také těm sporným bodům. Ty nechci zamlčet. V Evropské unii máme obrovský deficit eh, bílkovinových plodin. 80% naší potřeby se dováží a tendence bohužel stoupá. Odpovídá to asi 20 milionům hektarů, které využíváme tímto způsobem ve třetích zemích. To znamená, že asi 10 naší orné půdy jak si přesouváme do zahraničí a tam si produkujeme naše bílkovinové rodiny. Jeden z důvodů byla dohoda z Blair Houseu. To je něco, co mělo negativní dopad na konkurenceschopnost bílkovinových plodin a to je jedním z důvodů, proč naše trhy zaplavila levná soja. Eh, snižování výroby bílkových plodin bylo ve výši 30% u luštěnin a v současné době se bílkovinové plodiny v EU pěstují pouze na 3% oné půdy, v Německu je to dokonce jenom 1%, takže jsme dosáhli toho kritického bodu, kde je třeba se zaměřit eh, na to, že je ohrožen výzkum a vývoj bílkovinových plodin v Evropě. Proto se musíme snažit podpořit, znovu podpořit pěstování bílkovinných plodin v Evropě, nebo jinak se dostaneme pod práh, kde bude v podstatě ohrožené, ohroženo veškeré pěstování bílkovinových plodin v Evropě. Máme zde obrovské potenciály pro pěstování bílkovinných plodin v Evropě. Jakožto jeden bod jsme řekli, že potřebujeme spravedlivé podmínky pro hospodářskou soutěž, proto si myslím, že by bylo třeba spochybně dohodu z Blairhausu a v podstatě ji i zrušit. Pro nás je důležité, že Pěstování bílkovin v budoucnosti v rámci reformy společné zemědělské politiky musí budoucnu hrát ústřední roli, protože v sobě v podstatě schrnuje celé řadu důležitých aspektů reformy této politiky. Je to důležité pro ochranu vody, klimatu, pro zachování biologické rozmanitosti. Jeden příklad. Eh, pěstování luštěnin má velice důležitý význam pro upoutávání CO2, protože dokáže upoutat dusík eh, do půdy a tím snížit ehm, používání odpovídajících hnojiv. Proto my tedy chceme, aby toto se stalo důležitým aspektem reformy SZP. Rovněž je důležité snížit naši závislost na dovozech. Tímto zajistíme pro Zajistíme tedy naši vlastní výrobu, evropskou výrobu masa, aniž bychom byli závislí na dovozech. Na prvním místě dovozu bílkovin je Evropská unie, na druhém místě je Čína, takže v této oblasti máme velkého konkurenta. Ale eh, musí nám být rovněž jasné, že je třeba spochybnit určité body, které se dostaly do zprávy v rámci hlasování, totiž, že tam chceme z, zjednodušit dovozy soji, protože spochybňujeme nulovou toleranci. Já si myslím, že toto nepatří do této zprávy a je to podle mého názoru kontraproduktivní, pokud to tam necháme protože my zde chceme podpořit pěstování bílkovin v Evropě a ne zjednodušovat a ulehčovat dovozy. A pokud k tomu budeme přistupovat vážně k této zprávě, tak si myslím, že bychom opravdu konsekventně eh, v rámci tohoto bodu měli hlasovat tak, že ten bod se tam nedostane, protože já eh, opravdu, pokud se to nepodaří, tak přiznávám, že budu mít s tím problém, že tato zpráva ponese mé jméno. Děkuji kolegovi Hojslingovi. A nyní? I přesto, že je tak pozdě, v podstatě už je téměř prské ráno. Vidíme, že zde je veliký zájem, deset přihlášených do diskuze. Ne všichni, kdo jsou zde přítomní, ale téměř všichni. Paní McGuinness, první. Prosím, máte jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych řekla panu zpravodaji, že udělal výborný kus práce, protože to zdůrazňuje mm, na naše potřeby v oblasti bílkovinných produktů, dovozy a tak dále. To, že zdůrazňuje tuto situaci s ohledem na Čínu, je rovněž nesmírně důležitá. Měli bychom se na to podívat i s ohledem na otázky potravinové bezpečnosti. Já vím, že um, najednou časem časomíra zmizela, takže pane předsedo, asi budu hovořit trošku déle, než byste si přál. To je jenom takové varování. Dvě věci, na které bych ráda obrátila vaši pozornost. Samozřejmě samozřejmě GMO, to chápu, že se tomu věnujete, to je citlivá záležitost, ovšem když se podíváme na stávající záležitost, například Eh, otázka neschválený GMO. To je samozřejmě otázkou problematickou pro chovatele dobytka. Měli bychom nalézt nějaké dobré řešení a doufám, že k tomu dospějeme. Dále je to 12. Eh, zpracování eh, živočišních bílkovin. To je nesmírně důležité, pokud aplikujeme pravidla, která jsou spojena s tímto zpracováním. Ovšem je zde hm, právě ten problém, kterému čelíme například to, že jsme zabránili některým živočišným bílkovinám a to z velice dobrých důvodů, proto je to mělo dopad dopad na zdraví zvířat i člověka, proto zde máme nedostatek. Čili vítám vaši zprávu, ty dva hlavní problémy pro Evropu, pokud jde o potřeby v celém tomto sektoru, především s ohledem na chov dobytka. Děkuji. Pane předsedo, chtěl bych eh, také poděkovat kolegovi Helslingovi k jeho důležité zprávě, ale jsem trochu zklamán to konečnou verzí. A nehlasoval jsem v našem výboru. Trochu lituji, že tam je nulová tolerance vůči dovozům eh, GMO do Evropské unie, čili eh, nemůžeme je uplatnit v rámci Evropské unie. Dále je tady otázka závislosti eh, v Evropské unii, kdy musíme dokonce dovážet eh, rostlinné bílkoviny. Dochází k velkým výkovům v oblasti ceny a potom dochází k velkým rozporům vůči kjotskému protokolu v tomto ohledu. Dále se musíme zaměřit také na rotaci jednotlivých eh, plodin, které pěstujeme v Evropě. Děkuji, pane předsedo. Deficit rostlinných bílkovin v Evropě, které pocházejí z bílkovinových plodin, je ukázkou nerovnovách vytvořených intenzivní zemědělskou produkcí zaměřenou na výmost. Toto má jasné dopady na zabezpečení dodávek a kvalitu potravin pro naši populaci a navýšilo to zranitelnost chovatelů dobytka, a to v důsledku volatility cen krmy. Je třeba přijmout opatření na podporu produkce bílkovených plodin, zejména je třeba podpořit lokální produkci a krátké dodavatelské řetězce, tak aby se odstranily aktuální nedostatky a postupně snížily dovozy. Takováto opatření by mohla zahrnovat specifickou podporu systému střídání plodin a také výzkumu a vývoje. Tento problém však nemůže být záminkou pro vytvoření dalších větších problémů, nelze tak oslabit aplikování zásady obezřetnosti a nulovou toleranci ohledně mod- dovozu modifikovaných organismů. Pan předseda přerušuje. Takže Nyní má slovo paní Dot. Thank you, uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodaji za tuto zprávu. Eh, nárůst cen krmy, v dovozu, to všechno zdůrazňuje, to, jak jsme vystaveni opravdu v tomto ohledu, pokud jde o krmiva. Ehm, Bílkoviny jsou nesmírně důležité pro oblast chovu dobytka, pro ziskovost v tomto ohledu a zemědělci například u mě ve volebním okresku mají obrovské problémy, především um, um, chov eh, prasat. Hmm, I přes výhrady zpravodaje si myslím, že Evropa by měla nalézt řešení v, s ohledem na problematiku nulové tolerance. Minulý týden jsem hovořila s členy Ehm, se zástupci mého volebního okresku, jsou to dovozci krmných směsí, krmiva a ti mi řekli to, že v podstatě jsou to politické záležitosti a, mm, a politické proslovy, které neposkytují dlouhodobé řešení a já si myslím, že v této oblasti nulové tolerance bychom měli dosáhnout dlouhodobého řešení. Děkuji. Děkujeme. Další kolega monsieur le président. Je voudrais à mon tour en tant que... Děkuji za slovo, pane, spravo... pane předsedo. Já jsem stínovým zpravodajem za mou skupinu. Rád bych poděkoval zpravodaji za opravdu kvalitní spolupráci v tomto ohledu. Tato problematika, milí kolegové, je strategickou problematikou v současnosti. Čísla. Už jsme hovořili o Číně 2010 koupili asi 49 veškeré sóje na trhu a pro rok 2011 by to mělo představovat 57 eh, globálního trhu. Čili vidíme se opravdu záležitost závislosti Evropské unie v tomto ohledu, když si představíme, že některé regiony s intenzivním zemědělstvím, například Eh, nebudou moci vůbec, eh, nebo nebudou mít vůbec k dispozici soj. To hm, prostě si nebudeme ani představit. Musíme podporovat produkci na našem teritoriu. Na základě článku 68 má země využila tohoto článku v roce 2010. Bylo to nesmírně důležité, pokud jde o pěstování těchto plodin v tomto ohledu. Bohužel řečník byl přerušen. Muchas gracias. Eh, Děkuji, pane předsedo. V tomto ohledu jsem zodpovědný za socialistickou frakci. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za skvělou spolupráci. Považuji to za velice kvalitní zprávu. Hovoříme zde o tom, že je zde nedostatek bílkovinných plodin v Evropské unii. To je opravdu zásadní riziko pro budoucí budoucnost chovu ehm, dobytka v Evropě do budoucna. Klimatické podmínky jsou nekvalitní, jak všichni víme, jak bude probíhat podpora v rámci společné zemědělské politiky, neposkytuje podporu těm nejdůležitějším plodinám, to je další problém. A paní Damanakis, paní, paní komisařko, rád bych obrátil vaši pozornost na tu skutečnost, že komise musí reagovat naléhavě, musí reagovat okamžitě tak, aby reagovala na živočišné bílkoviny a problematiku, mm, jak mm, hovoříme zde například o drůbeži a podobně. Vím, že tam došlo k určitému zákazu, ovšem já si myslím, že to není důležité. Děkuji. Děkuji. Společná zemědělská politika v Evropské unii dospěla do situace, kdy bílkoviny a pěstování eh, těchto proteinů není ziskové. Nicméně studie poukazují na to, že bychom měli opět revidovat naše, naši politiku. V tuto chvíli máme soju, která se dováží z Argentiny, z Brazílie, z USA. Sojové boby jsou geneticky modifikovány, takže její výroba je relativně levná. Je to otázka přístupu a dostupnosti geneticky modifikovaných eh, organismů eh, do Evropské unie. Nejsme konzistentní, protože na jedné straně hovoříme o zákazu pěstování GMO, ale na druhé straně hovoříme o soje, která je modifikovaná a tu přitom dovážíme ze třetích zemí a také ji konzumujeme. Děkuji. A tuto eh, rozpravu skončíme příspěvkem paní Vestlund. Děkuji. Eh, chtěla bych také poděkovat eh, panu zpravodaji za vynikající zprávu. Je velice dobře připravená, možná lépe než některé jiné zprávy, které hlasujeme, eh, hovoříme o možnosti zákazu GMO a tato zpráva skutečně nemusí řešit tento problém a je to trochu nešťastné, že tato zpráva řeší GMO. Nicméně jsou tady i pozitivní aspekty. Pokud bychom měli více bílkovinných eh, plodin, tak by to bylo dobré, měli bychom různorodější zemědělství, ale jsou tady další otázky. Eh, například spotřeba masa. Eh, spotřebováváme čím dál tím více masa, čím více je jíme, tak eh, tím zhoršujeme životní prostředí a tím také ohrožujeme pěstování těchto plodin. Čili co bychom měli udělat, musíme vyřešit tento velký problém do budoucnosti. Děkuji. Paní Westlund, omlouvám se, zapomněl jsem na pana Shona Kellyho. Eh, Děkuji za Nejprve bych rád poděkoval panu zpravodaji k této zprávě. Myslím si, že je situace opravdu skandální, protože je prostě nepřípustná, aby došlo ke snížení produkce bílkovinných plodin v Evropě, to, že jsme závislí 80% na dovozu, to je šílené, jak tomu vůbec může dojít v Evropské unii, která prostě je vhodným územím pro pěstování plodin, pro chov dobytka. Hovoří se zde o dvou důležitých věcech. Trh prostě musí podporovat naše farmáře, ve změně jejich přístupu a praxe a dále je, jsou to záležitosti spojené se, s SZP a její reformou, tak aby opravdu došlo k soběstačnosti v produkci těchto plodin. Děkujeme, říká pan předseda. Tím jsme ukončili příspěvky jednotlivých poslanců Evropského parlamentu a nyní se obracíme na paní komisařku. Prosím vás o ukončení celé rozpravy. Udržitelná dodávky těchto bílkovinných produktů jsou zásadní pro eh, oblast chopu dobytka, proto bych ráda poděkovala panu zpravodaji i celému výboru Agri za to, že to předložili na náš dnešní program. Tato zpráva je velice kvalitním příspěvkem do diskuze ohledně reformy SZP do, s výhledem na rok 2020. Jistě víte, že Evropská komise chce předložit právní návrhy na podzim letošního roku. Pokud je o domácí produkci bílkovin, ta se zvýšila. Například byly eh, i vedlejší produkty, například eh, energetické plodiny, dále například v oblasti etanolu, tam došlo k nárůstu. Představuje to asi 22 eh, krmných směsí ve srovnání s 12 před pěti lety. Ale je to podpora pro naše eh, zemědělce, které využívají tento systém eh, v oblasti pěstování luštěnin. Tomu se věnujete jako z jedné z priorit. Jistě víte, že vhodná rotace plodin je velice důležitá pro přímé platby a takzvané ozelenění přímých plateb. Proto eh, vítám vaši podporu udržitelného rozvoje zemědělství. Vidím zde další možnosti využití synergii v tomto ohledu. Dále, pokud jde o ozelenění přímých pladeb, ty by neměly ohrozit oddělení přímých přímé podpory od požadavku pěstovat konkrétní zemědělskou plodinu. Tato myšlenka je zásadní pro tržní orientaci kterou jsme dosáhli prostřednictvím poslední reformy SZP. Ráda bych zdůraznila to, že několik členských států v současné době využívá možnosti propojení části přímých pladeb s environmentálními cíly pro podporu pěstování bělkovinných plodin. Rovněž bych ráda zdůraznila zásadní nárůst eh, sojových bobů a luštěnin v EU, což by pravděpodobně eh, snížilo produkci obilovin, eh, protože víte, že naše orná půda je omezena v EU. A ráda bych rovněž obrátila pozornost na, některý, na některé oblasti, kde bychom mohli ještě přispět naším dílem, například výzkum a politika rozvoje venkova obě tyto oblasti by měly hrát určitou roli při využívání kvalitních zdrojů v oblasti bílkovin. Například bychom mohli prostřednictvím hodného školení, proškolování eh, v oblasti využívání či mm, optimálního, eh, optimálních praktik v oblasti krmiv a zároveň v pěstování nových druhů plotin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 Děkuji paní komisařce, tímto je ukončena rozpráva. Zítra ve 12 hodin budeme hlasovat o odpovídajícím návrhu usnesení. Milé kolegyně a milí kolegové,